Podobné změny posloupnosti jednotlivých bodů dnes odpoledne projdeme všechny body, které souvisejí s tím, co proběhlo minulý týden. To znamená dohodovací řízení o rozpočtu 2012. Bude to velmi rychlé, ale bude tady také výměna stanovisek v rámci Rady pro všeobecné záležitosti a to na téma víceletého finančního rámce. Také eh, se budeme zabývat bodem 12, 17 a 11. Až dost bod paní Wertmann bude odložen. A bod 17. Paní Matera tady není, to je diskuze o novém uvolním prostředku z globalizačního fondu ve prospěch eh, Trentino, Alto Adige, Jižní Tyrolsko v Itálii. Takže diskuse proběhne zítra, ve chvíli, kdy budeme hlasovat. O 17.30 budeme mít tu čest přivítat v tomto sále zástupce Komise pro rozpočtovou kontrolu. Takže pan předseda už tady je a budeme mít tedy společné zasedání. Vyslechneme si naši zpravodajku, paní Gresle a pana Riveliniho ohledně trialogu, který započal formálně i neformálně se zástupci, tedy rady a komise a bude se to týkat finančního rámce. Od 18.30 budeme mít tady zasedání koordinátorů. A zítra ráno se budeme zabývat zbývajícími body na programu, včetně bodu ITER. Vrátíme se k tomu v rámci vyjednávání ohledně rozpočtu 2012. Máme dohodu s radou ohledně výše částek, které budou věnovány na ITER roku 2012. Ale ten hlavní problém financování Eh, velmi vysokých nákladů ITER. Tento hlavní problém eh, neuměrného nadfinancování je stále na stole. Budeme o tom hovořit za zástupci rady, budeme o tom diskutovat, bude trialog a zítra odpoledne budeme dále jednat. Dnes večer o tom budeme jednat s koordinátory a zítra náš eh, zpravodaj, pan Belge, bude hovořit o důsledcích z tohoto jednání a koordinátor nám také bude specifikovat mandát vyjednávání, který se bude týkat eh, výboru pro rozpočet. Takže pokud nemáte žádné připomínky, program je přijat. Ve vaší složce máte zápis z 10. listopadu. Pokud nemáte žádné připomínky, tak je přijat. Oznámení předsedy. To máte v Kobu News a nebudu se k tomu vracet. A nyní přejdeme k bodu 4. Výsledek dohodovacího řízení o rozpočtu na rok 2012. Nejdříve bych chtěl poděkovat našim spolupracovníkům výboru pro rozpočet, spolupracovníkům skupin, které byly zvláště aktivní a zvláště efektivní během tohoto rozpočtového řízení a zvláště během toho nejdelšího dne, který započal ve čtvrtek v 10 hodin a skončil, ne, promiňte, opravuje se pan předseda, bylo to pátek 10 hodin a tento den skončil vlastně v sobotu ráno ve 3 hodiny 15 minut po tedy dohodě a po tiskové konferenci, kde bylo asi 100 novinářů. A to proběhlo tady v 10 hodin ráno. Chtěl bych všem těmto spolupracovníkům poděkovat za tuto mimořádnou práci. Izabel tady tleská po té, co psala, že parlament o všechno přišel a tak dále. Takže zatleskáme našim spolupracovníkům, opravdu si to zaslouží. A také děkujeme tlumočníkům, kteří nás provázeli. Děkujeme našim zpravodajům, našim dvěma zpravodajům, kteří budou hovořit. Nejdříve Francesca Balzani, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Od samého počátku jsme věděli, že během dohodovacího řízení e, vznikne velký tlak právě na platby. Během každého e, jednání v posledních měsících za polského předsednictví a pod taktovkou pana Dominika byla právě tato otázka v centru naší diskuze. A také to tak se potvrdila. Od samého začátku rada začala hovořit o platbách a velmi natvrdo. Bylo nám vysvětleno velmi transparentním způsobem, že, by, eh, že se v radě nenajde dostatečná většina, eh, co se pladeb a jejich úrovně týče. Takže od samého začátku jsme věděli, že právě prostředky pro platby je, jsou jedinou zbraní, kterou můžeme disponovat, protože v dohodovacím řízení parlament nemá žádné nástroje pro to, aby vyvíjel na radu tlak. A e, věděli jsme, že právě ty platby jsou naší jedinou silnou stránkou, jedinou zbraní, abychom mohli formulovat naše priority. Přesně tak to tak bylo. Nakonec jsme vyjednali financování našich priorit a e, e, stav je takový, že tyto priority jsou plně finančně kryty. A u oddílu 1 1 se nám podařilo pro sedmý rámcový program získat všechno, všechno, co jsme chtěli pro celoživotní vzdělávání a tak dále. Také jsme obdrželi financování e, balíčku, politického balíčku o přistěhovalectví, e, ta omezená opatření. Ten balíček bude také financován a především jsme získali E, pro oddíl 4 veškeré financování našich priorit. Nezapomínejme na to, že z kraje jsme byli e, přesvědčeni, že prostě se nám nepodaří u tohoto oddílu 4 získat nějaké uspokojivé řešení dost finančních prostředků. A podařilo se nám získat 200 milionů eur pro flexibilitu. To je značný objem finančních prostředků, je to uspokojivé a proto říkám, že se nám, co se financí týče, podařilo získat to, co jsme si přece vzali. A teď e, otázka udržitelnosti rozpočtu do budoucna. E, prozatím rada je stále proti tomu, aby E, prostě ty prostředky pro platby a ty závazky pladeb e, realizovala, aby tomu dala zelenou. A to je velmi nebezpečné. E, dohodovací řízení je také doplněno tím opraveným rozpočtem pro platby 2011 a tady se rada postavila proti té částce, kterou komise žádala. Tento rozpočet číslo 6 tak to eh, vlastně eh, bylo takové opakování situace s ITER v loňském roce a my jsme se opakování této situace chtěli vyhnout. Takže proběhly politické diskuze a eh, vypadalo to, že je tady riziko, že to prostě kladně nedopadne. Dohodovací řízení je skutečně tím eh, úplně eh, nejméně dobrým eh, momentem pro znovu zahájení politických diskuzí. A nakonec se to jednání protáhlo na celý jeden den. V závěru se ten rytmus zrychlil a je tedy třeba skončit s rozpočtem a e, není možno řešit politické otázky, ať už jde o ITER či platby. Takže otázka pladeb zůstává na stole, je to politická e, otázka, je to politický problém a týká se to tedy výkonu rozpočtu, provádění rozpočtu do budoucna. Je zcela zřejmé, že budeme muset, podobně jako jsme to udělali u pracovníků pochopit, že dohodovací řízení není tím místem, kde se dá nějak ideálně řešit eh, eh, otázka takto citlivá. Lisabonská smlouva eh, stanovuje, že jsme si rovni, ale ono je to relativní, protože pokud bychom odmítli rozpočet, tak bychom toto odmítnutí velmi těžko vysvětlovali a je to tedy pouze u vlastních zdrojů, kde budeme mít vyváženější systém. Dnes s rozpočtem, který je financován především ze strany členských států, e, ta otázka pladeb představuje problém, který skutečně není vyváženým způsobem u dohodovacího řízení vyřešen. A to jsem chtěla říct z kraje. Můžeme si dělat právem obavy o budoucnost eh, některých aspektů rozpočtu a to se všechno nepodaří vyřešit jinak, než kdyby eh, tady nastala skutečná reforma rozpočtová, aby byly nastaveny nové eh, vyvažovací mechanismy. Je třeba se podívat na vlastní zdroje. Ale opakuji, my jsme získali eh, kompletní financování našich priorit a máme možnost eh, použít tedy ročně 200 milionů eur. To je pozitivní, takže asi tolik. Děkuji, Francesco, a blahopřeji vám za opravdu vysoce kvalitní práci. Ono je to opravdu velmi obtížné pro někoho, kdo je v prvním eh, volebním období, aby byl hlavním eh, zpravodajem pro otázku rozpočtu a vy jste to vyjednání eh, zvládla opravdu skvěle. Takže Teď je tady otázka zpravodaje našeho opravného rozpočtu číslo 6, tak mu dáme slovo, protože on bude muset, či ona bude muset brzy odejít. To znamená, Sidonie nám řekne, co si myslí o tomto opravném rozpočtu číslo 6, který byl součástí našich eh, vyjednávání, protože některé ty eh, naše priority jsou tam obsaženy. Sidonie, děkuji, pane předsedo, děkuji za toto pochopení. Jsem opravdu trochu pod časovým tlakem byla jsem požádána, abych eh, také přednesla příspěvek na té konf- konferenci, tak tam budu muset odejít. Co se týče toho opravného rozpočtu číslo 6, tak musím říct, že to byla veliká výzva eh, vést jednání v této věci, protože teď si asi všichni uvědomujeme, že stojíme tváří v tvář rostoucí eh, vlastně rozdílu mezi závazky a platbami. To je čím dál tím vzdálenější. A diskutovala jsem problém s eh, kolegy. Měli bychom se k tomuhle vrátit a zapojit do celé problematiky Evropskou komisi. Eh, není to eh, nic nesložitého, naopak je to velice složité a těžko vlastně, když jsme všichni unavení, to nějak dořešit. Ale během těch obtížných jednání se nám podařilo identifikovat některé problémy, co se týče vykazování pladeb, co se týče posilování důvěry mezi všemi institucemi ohledně skutečných výdajů. Tady jde také o to, aby ti příjemci byli schopni uplatňovat ty možnosti, realizovat ty projekty a ty, ta jednání nejsou zdaleko u konce. Je před námi ta velká výzva vyřešit rostoucí eh, vlastně eh, rozdíl, rostoucí trhlinu mezi platbami a závazky a e, ty peníze se i do budoucna nebudou e, dostávat do určité míry. Nakonec e, bylo dohodnuto těch 200 milionů jako výsledek dohodovacího řízení. Pro mě jako parlament to prohlášení o platbách je bráno radou vážně, to musím říct, ale zároveň jsou tady ještě určité potřeby a my musíme všichni přemýšlet o tom, jak tyto potřeby řešit. Jako zpravodajka jsem pochopila to tak, že komise eh, nám eh, řekne aktuálně, jak chce řešit problémy s takzvaným redeploymentem, přerozdělováním a pak je tady ještě otázka eh, toho, že vlastně zbývá trochu času na to, abychom ten celý problém vyřešili. Obecně řečeno si myslím, že musíme pracovat eh, strukturovaným způsobem. Eh, problém, který se objevil v loňském roce, vlastně v letošním roce se objevuje znovu, je to Eh, akumulovaný problém. Chci ještě zmínit DAP 7, což znamená eh, opravní rozpočet číslo 7 pro rok 2011. Je to patrně můj poslední úkol, pak budu mít s tím zpravodajováním utrum. Je to zase otázka eh, Fondu Solidarity pro e, země, kde e, řeší dopady e, přírodních katastrof, konkrétně Španělska a Itálie. My jsme v parlamentu hodně diskutovali o tom, jak vlastně moci čerpat finanční prostředky ze Fondu Solidarity co nejrychleji, aby to občané takto také vnímali, že ta solidarita funguje rychle. Já jako zpravodajka vám slibuji, že tento proces urychlím, jak je to možné a na návrh rozpočtu eh, nese datum eh, včerejší, je to ve výši 38 milionů a eh, jak to tak vidím, tak to odpovídá tomu velmi těsně, co jsme diskutovali v dohodovacím řízení. Návrh komise je takovýto použít finanční prostředky z programů pro rozvoj venkova na rok 2011 a závazky jsou pokryty z rezervy, kterou umožňuje umožňuje meziinstitucionální dohoda. Takže myslím, že bychom to měli urychlit. Já ten návrh svého, eh, své zprávy k opravnému rozpočtu zašlu vám buď ještě dnes odpoledne, anebo zítra, eh, každopádně zítra nejpozději a myslím, že bychom ho mohli v rozpočtovém výboru přijmout 5. prosince. To znamená, že celá tato složka by se mohla dokončit na plenárním zasedání ve Štrasburku v prosinci konkurenci. Eh, nikdy se nám to nepodařilo takto rychle a doufám ve vaší další spolupráci do budoucna. Takže já se teď opravdu omlouvám, ale můj odchod je motivován pouze a jedině tím, že se musím zúčastnit toho druhého důležitého jednání a budu poslouchat, co my máme teď. tomu. za tuto vynikající zprávu a nyní bude mít právo náš druhý eh, zpravodaj a leitura do Děkuji. Rada plně přijala to, co navrhoval parlament. Jak jsme předpokládali, bylo tomu tak, že následně během vyjednávání se nám podařilo do toho vnést ještě prostředky na vstup Chorvatska, to znamená opravný rozpočet číslo dvě. A Evropská komise taktéž předložila další návrh, Bylo to 10 milionů euro. Já v této souvislosti děkuji stínovým zpravodajům, všem pracovníkům z politických skupin, kteří umožnili, že Rada v plném rozsahu přijala návrh parlamentu. V podstatě to odpovídá tomu, co jsme potřebovali, výši finanční prostředků, která je potřeba k tomu, aby instituce mohly dobře pracovat. Já jsem s tímto výsledkem spokojen. Odpovídá to prioritám parlamentu. Děkuji. Merci. Děkuji, drahý kolego. Jak jste to uvedl ve vašem případě? Je to vlastně vítězství protože čísla, o kterých hlasoval parlament, byly přijaty, a to v plné míře, radou. Ann Jensen žádal o slovo jménem liberální a demokratické skupiny. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já poděkovala Francesce a Fernandezovi za dobrou práci, kterou v této souvislosti odvedli. Domnívám se, že se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku za Evropský parlament a já si myslím, že závěr, který jste z toho vyhodil vy, pane, pane předsedo, na konci toho jednání, to znamená, že i rada může být spokojena, že my můžeme být spokojeni, ale že eh, to pravděpodobně není tedy to nejšťastnější řešení pro komisaře pro rozpočet, že toto tvrzení bylo pravdivé. Celý ten kontext vyjednávání o opravném rozpočtu číslo 6 nebyl příjemný na pohled. Jménem parlamentu se samozřejmě nabízela otázka, jestli můžeme důvěřovat radě v tom, že říkají, že pokud bude potřeba více peněz, že ty peníze budou poskytnuty. Nyní to vypadá, že pokud bude potřeba Eh, více peněz, řeknou, že nedověřují číslům a komisi. Skutečně ta situace je neuspokojivá. Bohužel Komise se rozhodla, že sníží potřeby a my už v této souvislosti nemáme žádné možnosti, jak jednat. Nicméně musím říci, že až včera več- eh, ráno, když jsem vstoupila do kanceláře po těch vyjednáváních o rozpočtu, tak první věc, kterou jsem viděla, eh, byla, byl e-mail od výzkumné firmy v mé zemi. Je to firma, která spolupracuje s firmami eh, v, jiný, v jiných částech Evropy a ta firma řekla, co se to pro boha děje. My, jsme, my nedostaneme dostaneme naše peníze. Vždycky bylo obtížné dostat peníze z Evropské unie. Eh, musíte mít dobrý eh, bankovní eh, účet, ale ještě se to zhoršilo. Já si myslím, že jim mohou v této souvislosti napsat, že je to pravda <clears throat> že by tedy měli se obrátit na několik ministrů financí z rady a zeptat se jich, co dělají, protože komise se dostala do situace, kdy musí být kreativní a my to tak nechceme. Salvador vždycky říkal, že závazky jsou pro parlament a platby jsou pro radu. Nicméně já si myslím, že se dostáváme do fáze, kdy platby jsou pro, zajímavé i pro nás, protože pokud nemůžeme důvěřovat radě v tom smyslu, že nám poskytne peníze, které potřebujeme, tak to skutečně může způsobit velké škody systému jako celku. Nicméně moje frakce je velmi spokojena s výsledkem, kterého jsme nakonec dosáhli. Byli bychom rádi, kdyby tu bylo více prostředků, například na agentury ve finanční oblasti. Nicméně vím, že se k tomu ještě vrátíme, protože tu bude ještě nová legislativa, nové úkoly, to znamená, že to můžeme v průběhu roku ještě revidovat, pokud to bude potřeba. Nicméně Eh, pokud jde o výzkum, vzdělávání a zahraniční záležitosti, to jsou věci, které jsou pro nás velmi důležité, tak tady jsme spokojeni a já bych v této souvislosti ráda poděkovala Francesce Balcán. Děkuji. Merci Anne, merci pour votre... Děkuji Anne a děkuji za váš střícný postoj během tohoto dlouhého vyjednávání. Giovanni Lavia má slovo. Děkuji. I já děkuji paní zpravodajce za skvělou práci. Díky ní bylo totiž možné dosáhnout pozitivních výsledků. Takřka všechny priority, které si parlament stanovil, byly nakonec zohledněny po celém tom vyjednávacím procesu. To, co před chvílí řekla Sidonie o opravném rozpočtu číslo 6, to je právě to, co jsme viděli i v tom vyjednávání. Navrhovali se škrty v platbách pro radu, což samozřejmě nechává takovou hořkou pachuť a proto musíme o těchto věcech i nadále přemýšlet. Dobře, samozřejmě, že chápeme politiku úspor v období krize. Ale musíme mít na paměti, že to má dopady i na akceschopnost komise, ku příkladu. Programy, které se již rozběhly a které již běží určitou rychlostí, by tím mohly být ohroženy. Samozřejmě, že u některých projektů jsme uzavřeli závazné smlouvy a mm, platby nebudou k dispozici. To znamená, že do budoucna se celá situace ještě zhorší. Například projekt ITER. V příštím roce se počítalo ještě s větším objemem eh, prostředků, to znamená, že je to velmi nebezpečné a budeme muset ještě více přerozdělovat. Projekty, které jsme vždycky podporovali, se týkaly především konkurenceschopnosti Evropské unie, která bude dáno například výzkumem. Já si myslím, že to jsou věci, kde nemůžeme škrtat jenom proto, že nejsou peníze. Evropský parlament si nyní musí položit jednu zásadní otázku. Ten nový rozpočtový postup, tak jak je to Eh, ustanoveno v Lisabonské smlouvě. Znamená to, že budeme zas a znova nuceni akceptovat to, co nám eh, předloží Rada, tedy členské státy, pokud jde o platby, a nebo jsou tu možné i jiné strategie tak abychom do toho mohli vnést jinou rovnováhu a aby parlament to mohl mít více eh, významu. Já si myslím, že bychom měli najít jiný postup jinou koncepci z procedurálního hlediska, protože my nyní již po druhé za sebou musíme přijmout platby navrhované členskými státy. Já si myslím, že takto to možné není, že takto nemůžeme pokračovat, protože jinak eh, se Evropa bude stále více omezovat ve svém eh, působení. Alexander Avaro, prosím. Děkuji, já budu hovořit německy, abych byl opravdu úplně přesný. Já si nemyslím, že to pozitivní, co tady říkali kolegové, eh, by bylo možno ještě doplnit. Pan předseda má pravdu. Parlamentu se podařilo eh, dosáhnout toho nejdůležitějšího, co chtěl prosadit. Eh, já si myslím, že k analýze toho minulého pátku patří i to, že nalijeme trochu vody do vína, kde je to potřeba. Já si myslím, že Eh, a musím k tomu říct, že to bylo poprvé, kdy jsem se účastnil takového jednání a eh, to, co jsme zažili v pátek, bylo skutečně jedinečné. Za prvé si nemyslím, že to může být nějaký výchozí bod. O tom hovořila Anne Jensen není možné vycházet z toho, že jedna instituce bude spochybňovat čísla druhé instituce. Pokud se dostaneme do takového stádia, tak samozřejmě nemá smysl, abychom spolu jednali, protože eh, se zas a znova eh, nabízí otázka, proč eh, my máme věřit číslům rady, nebo proč by komise měla věřit našim číslům a tak dále. Dostaneme se do bludného kruhu, který bude dán nedostatečnou důvěrou institucí vůči sobě navzájem. Eh, musíme být schopni správně pojmenovat eh, čísla, protože jinak se budeme pohybovat na velmi tenké mladě, a to především pokud jde o, instituci mezi, eh, o spolupráci mezi institucemi. To, co tu již zaznělo a co mě působí velké starosti, je především to, že jsme ty problémy odsunuli do budoucna. My jsme je nevyřešili. My jsme je odsunuli. Já si myslím, že zcela pochopitelně brzy ráno, půl třetí ráno, už nikdo neměl ani sílu, ani chuť to do nekonečna prodlužovat, ale musíme si být vědomi toho, že jednoho dne eh, ten problém prostě budeme muset vyřešit. Eh, dříve, raději dříve než později protože jinak bychom vyslali velmi eh, nebezpečný signál. Pokud někdo bude pochybovat o eh, schopnosti plnit závazky na straně Evropské unie, tak to nebude dobré. To se nesmí stát. A nyní interinstitucionální záležitosti. Já si myslím, že se musíme být schopni na sebe navzájem opět eh, spolehnout. To musíme po těch vyjednáváních jednoznačně říct. Musíme prohlášení, která byla přijata Eh, společně a která jsou následně spochybňována, eh, odstranit, protože to není vhodný postup práce. Musíme jasně ukázat, že i Rada se za to může spolehnout. A konečně poslední věc. Mě, eh, pro mě bylo důležité, abych to mohl říci v přítomnosti rady, protože eh, samozřejmě, že eh, v půl třetí ráno v sobotu to nezaznělo. Já jsem řekl, že jsem byl těch jednání přítomen poprvé. My jsme jako parlament v půl desáté ráno se sešli jako delegace v půl třetí ráno došlo k rozhodnutí. To znamená, že mezi tím uplynulo 17 hodin. Během těchto 17 hodin eh, se eh, byla naše dele- během těch 17 hodin byla naše delegace radou oslovena poprvé v 10 hodin večer. Tak to vidím já. Možná to vidím špatně, ale myslím si, že to není vhodný způsob, jak instituce mají eh, se sebou navzájem zacházet. My jsme zkrátka posazeni do toho sálu a čekáme, až budeme osloveni. Já si myslím, že to není způsob, jaký mají být vedena jednání. Já si myslím, že všichni kolegové, kteří přijeli ze Štrasburku a speciálně přijeli do Bruselu, aby, se, aby tady byli na těch jednáních, Eh, očekávali, že rada bude mít pozici již dříve, že půjde na ta jednání s nějakou pozici tak, aby jednala s parlamentem a ne, že během eh, toho, eh, kdy parlament bude sedět ve vedlejším sále, bude vyjednávat o své pozici. Já si myslím, že to stálo za zmínku, chtěl jsem to sám za sebe říci, ale možná, že je to dáno tím, že s tím nemám dostatečnou zkušenost. Já si myslím, že takováto forma jednání není přijatelná a já tady zůstanu v tomto výboru, ale doufám, že to bylo naposled, co, co jsem zažil to situaci, protože podle mého názoru to nebyl profesionální eh, styl práce ze strany členských států. Děkuji. merci, merci. Děkuji, drahý kolego. Bohužel mám to privilegium mého věku a tudíž zkušenosti. Když jsem započal svoji kariéru Vstoupil jsem do politiky, zabýval jsem se zemědělskými otázkami na ministerstvu financí ve Francii. A v té době se tam každý rok vyjednávalo ohledně zaručených cen. A trvalo to tři dny a tři noci. Evropa vždycky takto fungovala. Prostě to nejde jinak. Protože je nutné, aby rada se dohodla. A pokud vyčkáváme až se dohodnou, aniž bychom byli zastoupeni v tom sále vedle, tak potom to bychom nemohli vyjednávat o tom stanovisku rady. To je naše zkušenost, kterou jsme měli až do posud. Teď se to bude měnit z hlediska víceletého rámce. Co se musí změnit, pokud budeme nuceni opět jaksi absolvovat tento maraton, tak eh, to je to, co jste uvedli všichni. To je to ochrnutí ohledně plateb. Goran má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokud bych to měl srovnat s tím, co říkáte, tak rozdíl tkví v tom, že ta dlouhá jednání nebyla jednáními mezi dvěma odlišnými institucemi, ale uvnitř rady, uvnitř jedné instituce 90% vyjednávacího času s, e, vlastně spolkl, e, spolkla rada e, vyjednávání mezi sebou. Parlament byl v podstatě úplně jednotný, jednotný s komisí také a jednotný s většinou členských států, ale celé to blokovala menšina členských států, čistí, čistí čistých plátců, kteří nakonec uplatnili svůj názor, eh, co se pladeb týče, přestože byli menšinou ve své vlastní instituci. A je to zajímavé si to takto uvědomit. Tato menšina pře velmi dobře připravila. Oni měli velmi dobrou strategii, eh, měli eh, ty, eh, tu korespondenci mezi sebou, zvýšili úroveň zástupců, byl tam holandský, finský ministr pro rozpočet, a další státní tajemník Švédska zodpovědný za rozpočet, zatímco ostatní byli v politickém prázdnu vzhledem k situaci situaci v Portugalsku, Itálii, Španělsku a tak dále. Možná, že to je jeden důvod, ale ne jediný. Co mě dělá větší starosti, je nejen ten konflikt uvnitř rady, ale také to, že v tomto případě eh, členské státy posíleny eh, Německem a Francií, které tam měly hlavní slovo, eh, se snažili prosazovat to, o co má jedině zájem, to znamená snižování pladeb, snižování rozpočtu Unie. Nezáleží jim na strategii 2020, nezáleží jim na strukturálních fondech, nezáleží jim na výzkumu a rozvoji, co se týče finančních přes, příspěvků roku, Takže to je věc, která mi dělá velké starosti, tím spíš, že máme hovořit o novém finančním rámci. Takže z politického hlediska říkám toto. Měli bychom podpořit ty členské státy, které nezdílejí holandský, britský a skandinávský eh, pohled na věc. Měli by posílit eh, ty státy, s kterými budeme hovořit své zastoupení, aby prostě nepřišli o to, o čím jde do budoucna. Takže musí promyslet svou vlastní strategii. To je jedna věc. A pak jsou tam ještě techničtější věci. Já si myslím, že opravdu musíme poděkovat zpravodajkyním, především Franceske, Francesce, protože eh, zpravodajové opravdu udělali práci na výbornou, excelentní práci, ale byla tam jedna věc, kterou jsme si nedokázali poradit nikdo a to bylo následující. Když začala rada eh, spochybňovat kvalitu těch eh, údajů o implementaci, které jsme dostali od komise, protože pokud nemáte údaje pro vlastně vlastně jednání, na, o které se můžete opřít, tak se pohybujete trochu ve váku. A já si myslím, že v tom úplně kon, eh, posledním dohodovacím jednání rada předstírala, neformálně, že měla jiné údaje, ale nikdy je nepředložila a začala spochybňovat údaje poskytnuté komisí. To opravdu eh, vytváří velmi obtížnou situaci a já bych rád slyšel komis, eh, jaký na to má názor. Takže obě ty složky musíme řešit, jak politické, politickou rovinu, tak technické záležitosti. Možná, že bychom měli eh, vypracovat zprávu z vlastní iniciativy či zorganizovat nějaké slyšení nebo seminář, vypracovat nějaký pracovní dokument, k těm platbám, protože to téma pladeb se z eh, takového technického problému stalo eh, politickým problémem. Spravodajka eh, na to upozornila. Komise teď vlastně musí blokovat implementaci důležitých programů právě protože nejsou finanční prostředky. A pak už se to stává politikem, není to jenom technická záležitost. Takže já si opravdu myslím, že musíme provést něco zásadního, seriózního a vyřešit toto pro, tento problém, jinak budeme mít stejnou E, stejný problém vlastně jak v roce 2013, tak ohledně finančního rámce. Děkuji, e, já naprosto souhlasím. Pan Hartong. Voorzitter, het zal u niet verbazen dat ik het totaal oneens ben met eh, mijn socialistische collega. Pane předsedo, naprosto souhlasím se socialistickým kolegou. Dokonce jsem nadšen, že požadavky komise a parlamentu nebyly naplněny. Jsem nadšený, že konečně se dává méně agenturám, to je dobrý začátek. A jsem rozhořčený, že například mnoho peněz se používá například na podporu Palestiny a Latinské Ameriky. Myslím si, že příliš mnoho peněz se dává té kypersko-turecké straně, to znamená, je to vlastně záležitost, kterou zná dobře pouze Turecko. A navíc okupuje část území jiného státu, který je členským státem Unie. Děkuji. Salvador Garriga. Pane předsedo, Nezávislé na té obdivuhodné práci, kterou provedli naše tři zpravodajové, Francesca, Jose Manuel a Sidonie, je tady stále zásadní otázka. A už to eh, tady zaznělo. A sice je to zkušenost z hlediska Lizabonské smlouvy v otázkách eh, rozpočtu. Ta zkušenost je dosti frustrující, nebo v každém případě není příliš uspokojivá. Pokud eh, bychom zrušilo, zrušili jedno čtení, tak bychom vlastně zde mohli konstatovat, že v rámci sladěvání nedochází k politické diskuzi a omezujeme se pouze na vyjednávání určitých částek, které se týkají plateb a to proto, abychom si takzvaně zachovali tvář. Geren a já sám jsme se účastnili těch dvou řízení. A v těch dobách, kdy jsme tam byli my, měli jsme trošku uspokojivější výsledky. Byly tam eh, platby z hlediska rady a byly tam závazky z hlediska parlamentu. Tehdy to bylo uspokojivější, ale v budoucnosti to tak nebude. Je nutné něco udělat na naší úrovni v budoucnosti proto, abychom v říjnu a v listopadu 2012 nebyli konfrontováni se stejnou situací. Nebo jak to říkal komisař Levandovský, aby ta situace nebyla dokonce ještě horší. No, protože tady půjde o víc. A vzhledem k tomu, že finanční situace členských států do té doby bude horší, anebo minimálně stejná jako v současnosti, tak to bude velmi závažná situace pokud budeme chtít eh, zaplatit komunitární programy. A s tím souvisí moje otázka na Evropskou komisi. My, se, my, jsme, my jsme se domnívali, že těch 550 milionů, které byly požadovány na platby, takže to byl minimální základ, který by měl umožnit komisi pokračovat naplňování komunitárních programů během těch dvou měsíců, které zbývají do konce roku. Poté, co jsme opustili dohodovací řízení v půl třetí ráno, tak bylo řečeno, 250 milionů je postačujících. A tady je otázka, může komise vyžít s těmito dvěma sty miliony? Očekávám vysvětlení ze strany komise. Toto vysvětlení bude pro mě užitečné a já pak pochopím lépe, konečný smysl toho dohodovacího řízení zpátku do sobete. Děkuji a Izabel Durán má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat srdečně našemu zpravodaji za veškerou práci v těch posledních měsících a zvláště posledních dnech. Já bych chtěla zdůraznit vynikající spolupráci které docházelo v našem parlamentním týmu, i když to vyvozujeme poněkud odlišné závěry, ale ta spolupráce byla velice cená a myslím si, že posiluje také naši pozici z hlediska poměru sil vůči radě. Souhlasím s Geranem Fermem, když hovořil o stanovisku rady a o tom, jakým způsobem byly organizovány tyto věci z hlediska metody a také trvání toho vyjednávání Není to přehnané, protože v jiných dobách a dokonce i v mé vlastní zemi trávíme mnoho, mnoho času tímto vyjednáváním ohledně rozpočtu. Samozřejmě tak jsme přece jenom dospěli k určitému závěru a to je pozitivní. Vážně řečeno, co se týče mm, toho rozporu mezi platbami a závazky, to je záležitost, která nás velmi zajímá, zvláště z, více, z hlediska víceletého rámce a roku 2013. Já bych byla ráda, kdybychom se zabývali vypracováním lepší metodiky práce na rozpočet na rok 2013. Také si kladu otázku, zda chvílemi ten rozpoč, rozpačitý postoj komisaře byl rozpačitý proto, že neměl čísla k dispozici, proto, protože byl součástí jakéhosi dua v rámci polského předsednictví. Myslím si, že každý by měl sehrávat eh, správně svoji úlohu. A ještě na závěr, já se obávám, že ten trialog, který zítra proběhne, eh, vyústí určité oslabení našich priorit, eh, o kterých prohlašujeme, nebo někteří prohlašují, že jsme je získali. Já se tedy obávám, že tyto priority z hlediska okruhu 1a budou oslabeny. To by bylo velmi špatné také z hlediska sedmého rámcového programu pro výzkum. Já předpokládám, že tato noc přesvědčila většinu z nás, že vlastní zdroje jsou ještě více potřebné než kdykoliv jindy a myslím si, že všichni můžeme z toho vycházet v té budoucí etapě, která nás čeká. Děkuji, Izabel. Máte pravdu, že jste se zmínila také o otázce ITERu. Tak jak jsem uvedl před chvílí, budeme o tom ještě mluvit vaše skupina bude samozřejmě na tom jednání zastoupená. Raime Böge bude hovořit o této problematice zítra před započetím trialogu. Inge Gressle, poslední řečnice. Hmm. Děkuji, pane předsedo. Možná, že už to někdo řekl. Omlouvám se, že se budu opakovat. Máme druhý rok po přijetí Lisabonské smlouvy a v minulém volebním období jsme si vždycky kladli otázku, jestli ta Lisabonská smlouva byla výhrou nebo prohrou. Nevím, jestli si to mm, pamatujete. Bylo eh, k tomu slyšení, které organizovala Katrin Gikán ze socialistické frakce. V tuto chvíli je jasné, že to je spíše E, ztráta a proto tedy musíme spolu vyřešit otázku, co můžeme dělat a jak můžeme tu situaci nejlépe vyřešit v rámci postupu prvního čtení. Ráda bych k tomu řekla, že já osobně jsem se pozastavila nad tím, že se nám nepodařilo prosadit žádnou rezervu, protože rezervy byly vždycky velmi důležitým prostředkem, který jsme využívali. Díky němu jsme měli vliv na věci, se kterými jsme měli problém. E, například do udělení absolutoria můžeme napsat, že se nám to úplně úplně všechno eh, nelíbilo a proto tady eh, si myslím, že i ty rezervy bychom měli využívat a měli bychom tedy se zamyslet nad tím, jak navzájem budeme eh, postupovat, jaké, jakou zkušenost vyvodíme z, te, z těch dvou let, které máme za sebou od schválení a přijetí Lisabonské smlouvy. Děkuji. Děkuji, zpravodajové nám řeknou, že jsme mohli si uchovat celou rezervu. Samozřejmě jsme tam mohli dát více, ale ty částky, které byly v rezervě a jak byly schváleny parlamentem, byly ponechány. Máš slovo. Já to chci jenom vysvětlit. Já nikdy nepracuji na úrovni těch rozpočtových položek. Já se vždycky zabývám rezervami. A vidím, že je prakticky nemožné prosadit tyto rezervy na plenárkách. Je to prakticky nemožné protože skupiny se neúčastní a nevnímají to jako nástroj, který by byl pro nás hodný. Děkuji, Inge, za toto upřesnění. Tak to je vlastně interní problém parlamentu. Měli bychom se lépe zorganizovat. Dobře, takže nyní tady máme generálního ředitele. Jsme tím poctěni. Chtěl bych poděkovat panu řediteli za to, že je mezi námi. Chtěl bych samozřejmě uvítat snahy komise této obtížné situace a možná by bylo dobré, aby odpověděl na případné komentáře, otázky později ze strany našich kolegů. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych okomentovat některé, některá tvrzení, která tady zazněla, a reagovat na některé otázky. Ale možná nejdříve bych chtěl říci, že jsme všichni rádi, že máme rozpočet na rok 2012. Jak jste to několikrát uvedli, těch současných podmínkách to byl silný signál. Bylo důležité vyslat tento signál, abychom ukázali, že instituce mohou spolupracovat i za těchto okolností. já bych se chtěl připojit k vašim díkům na adresu paní Balzany, s kterou jsme zvláště měli příležitost spolupracovat velmi vstřícným způsobem a také Děkuji polskému předsednictví, které nám velmi pomohlo během těchto dnů. Jak to uvedl můj komisař, tento rozpočet je rozpočtem úspor. A politicky bych řekl, že je to důležitý signál. Je to signál, který ukazuje, že jsme si všude vědomi reality. A zároveň je to rozpočet, který nám činí určité problémy z důvodu určitých rozporů mezi platbami a závazky. A to, co jsme prožili v rámci šestého opravného rozpočtu, je podle mého názoru pouze začátek ještě většího problému, kterému budeme čelit během roku 2012. Nicméně bych chtěl vyjasnit některé záležitosti. Komise nenavrhla na opravný rozpočet 550 milionů eur, jenom tak z čistého potěšení. Bylo to poprvé. A když jsme dělali globální převod, který se tady probíral, tak jsme původně zmapovali potřebu financování ve výši 1 miliardy 100, tedy nad ten globální převod. Podle některých hypotéz jsme nakonec dospěli eh, k závěru, že je to naše odpovědnost v souvislosti s vývojem výdajů a že bychom tedy měli předložit tento opravný rozpočet. Tak jsme to učinili a byli jsme si vědomi toho, že to vyvolá určité negativní reakce ze strany některých členských států. A tak tomu bylo. A tyto členské státy byly aktivní takže důkazem, byly, důkazem toho byly otázky, které zaznívaly. Chtěl bych vám uvést některé číselné informace a také otázky procedurální. Co se týče čísel, komisař měl příležitost uvést nejdříve ohledně toho čísla 200 milionů. Víte, že to je číslo, které bylo přijato v té fázi kompromisu uvedl, že toto číslo není číslo, které vyhovuje komisi. Můj komisař byl velmi jednoznačný z tohoto hlediska během zasedání rady. I nadále se domníváme, že minimální číslo je 550 milionů eur. Vysvětlím to. K dnešnímu dni víceméně Máme předstih ve výši 8 miliard v porovnání tedy s předchozím rokem. Točí se to kolem 8 miliard. Rozpočet 2011 se navýšil o 3,8 miliard v porovnání s rokem 2010 na úrovni plateb. A na začátku roku 2010 na jaře jsme členským státům vrátili 2 miliardy. 3,8 plus 5, to je 5,8. Takže dnes jsme dosáhli tedy 8 miliard. Kdyby ty věci byly ekvivalentní, tak bychom měli deficit 2 miliard, kdybych tedy byl v situaci minulého roku. To jsou údaje k dnešnímu dni. A druhá poznámka, která se ještě týká čísel a také procedurálních aspektů. Dáváme je k dispozici členským státům a parlamentu každý týden všechny číselné údaje související s vývojem plateb. Tato čísla jsou tudíž k dispozici všem. Jsou vždy poskytována se vší nezbytnou transparentností, takže Nechápu, že během zasedání v pátek zaznívaly hlasy a hm, víme asi jaké, které hm, spochybňovaly čísla komise. Z historického hlediska nikdy se nespochybňovala čísla komise. A také nechápu ostatně, proč by se komise bavila tím, že by eh, padělala tato čísla. Takže prezentovat takové hypotézy nesvědčí o seriózním přístupu. Pravděpodobně tam byly jiné zájmy, které byly ve hře za těchto okolností v pátek. Chtěl bych tedy upřesnit tyto body. Komise dává k dispozici veškerá nezbytná čísla. Jsme naprosto vstřícní, pokud v určitém okamžiku dostatečně brzo na začátku roku by se zorganizovala oficiálnější výměna názorů ohledně vývoje plateb. Dejme tomu ještě do léta nebo těsně po letním období. To jsou momenty, kdy vidíme velmi přesně, jak se profiluje ten vývoj do konce roku. Toto vše jsem tedy chtěl upřesnit. Co se týče závěru tohoto roku, jak to proběhne, ta otázka tady zazněla. My budeme samozřejmě realizovat všechny možné převody. Pokud tady tyto možnosti budou, vždy je možné eh, použít nějakých prvků. Je to to dolaďování, to jemné dolaďování, které proběhne. A je nepochybné, že pokud už nebudeme mít eh, finanční prostředky, tak zastavíme platby. Nemáme jinou možnost. A to znamená, Pokud se tato situace opravdu, pokud tato situace nastane, tak eh, dojde k převodu na rok 2012, jinak řečeno, my navýšíme tu zátěž v roce 2012, i když ty závazky se eh, zvýšily pouze o 1,86 v porovnání s rakem 2011. To znamená, je to ten opravný rozpočet číslo 6, 200 milionů. Takže taková je současná situace, pane předsedo. Merci, Děkuji, pane generální řediteli. Naše zpravodajka bude mít ještě poslední slovo v této věci. Já bych chtěl také něco eh, připojit. Nejprve bych rád poděkoval polskému předsednictví, jejíž role byla velice, velice efektivní v velmi komplikované situaci, jak řekl Goran. Většinou vlastně se to gro diskuze a jednání odehrávalo v radě, ale komise byla otevřena našim obavám, které jsme se snažili maximálně obhajovat. Také vám musím říct, že se nám dostalo blahopřání od předsedy Buska, který řídil e, naši delegaci při e, jednání z kraje, ale pak měl další e, povinnosti, takže se musel vzdálit, ale každopádně mi ještě e, telefonicky sdělil e, své blahopřání. Obecně řečeno, myslím obdobně jako zpravodajka, že parlament může být spokojený s tím, že priority, které při jednotném hlasování vyjádřil, e, tak byly zohledněny. Co se týče kategorie 4, tak je tam 150 milionů na flexibilitu a pak je tam fond na Palestinu a na dohodu o banánech v opravném rozpočtu číslo 6. A také je tady 50 milionů na flexibilitu v kategorii 1A. Ohledně agentur se nám podařilo vyhnout se e, takovéto sestřihání Eh, obecnější stáhnutí těch finančních prostředků ohledně tří finančních agentur, Frontexu a agentury pro uprchlíky. A také jsme obdrželi to, co jsme si přáli pro sektor zemědělství, eh, tím, že byla uznána nutnost vyřešit problém eh, výrobců, producentů zeleniny v důsledku té katastrofy, ke které došlo. A je tady prostě zároka, že budeme moci pokračovat v roce 2012 a 2013 s programem potravinové pomoci těm nejpotřebnějším díky dohodě, ke které došlo na úrovni rady eh, již předchozím sledu. Tam eh, byla získána kvalifikovaná většina, která eh, odsouhlasila tento program významný pro řadu zemí. Eh, viděl jsem komentáře v tom smyslu, že závazky byly parlamentu poskytnuty, ale platby nebudou. E, máme platby na naše priority. Nemáme tedy e, platby na všechny závazky, tak jak na to upozornili e, poslanci ve svých příspěvcích a také generální ředitel. Pokud počítám správně, tak dohoda, ke které jsme dospěli, představuje 1,86 a e, pro, pro rok 2011 a 1,5 e, co se týče e, závazků oproti roku 2011. Takže na základě těchto skutečností je tady určitý konsensus hmatatelný, který jsme zaznamenali eh, ze strany těch, kteří se zúčastnili konečného hlasování, že eh, vlastně eh, můžeme to vnímat tak, že se již více nemůžeme v takovéto situaci znovu nacházet. Je to po druhé za sebou, co je parlament přinucen E, vlastně přijmout e, e, platby ve výši, která byla vlastně odhlasována v bolestném rozhodování rady. Rozpočet je prostě financován tak, jak je, to znamená, že jsme závislí plně na členských státech a závislí tím pádem na uh, Eh, čistých plátcích a navíc dům hoří, protože jsou tady eh, země v Evropské unii, které mají eh, problémy, které jsou na pokraji bankrotu a vzhledem k tomu, že tedy dům hoří, tak se tak vlastně k tomu velké, k té krizi s velkým k je tady ještě doplněk krize rozpočtová a nikdo z toho samozřejmě nemáme radost. Nicméně to, co jsme získali, je to nejméně špatné, co jsme získat mohli. Z toho vyplývají dva eh, politické závěry. A to vlastně opakuji to, co řekli někteří z vás. Za prvé, mimochodem děkuji generálnímu řediteli za to, co řekl. Ohledně pladeb je třeba už propíchnout tento vřet. Byli jsme prostě uh, E, zaskočeni skutečností, že v noci začaly cirkulovat nějaké jiné údaje a e, že e, jsme nevěděli, jak vlastně propojit těch 550 milionů, které jsme žádali a těch 200 milionů, které komisi nejsou dost, ale je to částka, na které jsme se nakonec dohodli potom, jak toto propojit se skutečností, že nám komise říká, že od konce října jsou některé výzkumné programy zastaveny, protože nejsou dost e, peníze a e, k tomu ještě e, trialog řeší na otázku ITER a říká se, že tady 300 milionů by v roce 2013 mělo být poskytnuto z kategorie 1A. Eh, my už v tom teda nemáme úplně jasno. Eh, samozřejmě všichni jednáme v dobré víře, eh, věříme si, to jistě ano. Nicméně je třeba nejprve se nad těmito věcmi zamyslet uvnitř parlamentu, potom s komisí a následně s dánským předsednictvím. Jak Eh, možná ještě před letní pauzou, tak, aby naše případná reflexe mohla být užitečná pro hlasování v radě a následně pro naše vlastní hlasování jak vlastně e, probíhala e, ta realizace pladeb v posledních letech a konkrétně v roce 2011. To chceme vědět přesně a potom také vystavíme, e, jak, probíh, jak bude probíhat ta série pladeb v roce 2012. Víme, jak to vždycky vypadá v závěru roku, to je evidentní pak vždycky ta konzumace roste a proto má komise vlastně docela e, dobrou představu, jak to bude celé vypadat až někdy na podzim, obecně řečeno. Takže musíme si to celé důkladně projít od jedné e, linky k druhé, od jedné položky k druhé. Krize se krize nám říká, že v některých zemích je úroveň spotřeby velice slabá a přitom my tam eh, vlastně eh, pak vždycky vracíme členským státům nevyčerpané finanční prostředky. Takže musíme postupovat od jedné eh, linky, od jedné položky k druhé, tak, aby jsme zaručili, že v příštím roce to bude všechno vyplývat ne z nějaké globální dohody, aby, kde si řekneme, že referenčním eh, prvkem bude prostě inflace, eh, míra inflace a tak dále, že se nebudeme dívat do obsahu. Ne, naopak, my se začneme my se odpíchneme od obsahu, abychom ospravedlnili, odůvodnili ty platby. Je zapotřebí totiž, aby pokud či spíš ještě předtím, než rada přijme e, rozhodnutí, aby prostě měla k dispozici všechny informace, které by byly nespochybnitelné. A my to samozřejmě také budeme brát naprosto vážně a zodpovědně a tyto informace poskytneme. Určitě nalezneme způsob, jak to učinit. Je tady nepochybně dobrá vůle Eh, ve všech třech institucích, každopádně v komisi a parlamentu ano. Mám skoro chuť říct generálnímu řediteli, že pokud koncem roku či během příštího roku nebudeme mít dost prostředků, tak samozřejmě budeme muset ty platby zastavit, ale je třeba to říct a je třeba to říct skutečně nahlas eh, Eh, možná, že by komise kvůli tomu mohla klidně slovat i tiskovou konferenci a říct, eh, my už prostě nejsme schopni realizovat rozpočet s mírou prostředků, které máme k dispozici máme skutečně velký problém tváří v tvář veřejnému mínění ve všech našich zemích. Je tady ještě zapotřebí udělat velkou osvětu, aby se ukázalo, že evropský rozpočet není rovnocený národním rozpočtům. Je to prostě 6% na právní výdaje, administrativní vývoje. Všechny ostatní prostředky z evropského rozpočtu jdou na podporu hospodářského růstu či na investice. To jsou vlastně výdaje které Eh, si jednotlivé národní státy eh, přisvojují. Je třeba samozřejmě eh, do budoucna myslet na znovu získání konkurenceschopnosti, na znovu nastartování růstu. Takže tato osvětová práce, ta ještě zbývá vykonat v celé řadě států, v celé, u celé řady vlastně u veřejného mínění v těch jednotlivých zemích. Evropská komise by to měla jasně takto formulovat a my v tom budeme také hrát svou roli. A další politický závěr, a to řekla konkrétně Isabel Durand, který z toho můžeme vyvodit, je tento. Dřív víc než eh, kdykoliv předtím potřebujeme získat vlastní zdroje. A eh, rádi slyšíme, že v členských státech se tady začínají zvedat eh, výrazné hlasy, které si přejí dohodu o novém daňové spolupráci od roku 2012 do určité míry omezenou, ale alespoň je to určitý krok ku předu. Prozatím e, ten, kdo platí, tak ten poroučí jsme v rukou těch, kteří mají peníze a my to nejsme. Nejsme v situaci, kdy bychom vlastně měli politicky zodpovědní za financování rozhodnutí, o kterých spolu rozhodujeme. Jak si Inge přeje, budeme hovořit o důsledcích Lisabonu, ale problém není změna e, smlouvy. Problém je, že tady nejsou peníze. Ty peníze tady před třemi, čtyřmi lety byly, ale teď už tady nejsou a v takovéto situaci plně závisíme na těch, kteří financují financují eh, evropský rozpočet. A eh, ty jsou sami někdy eh, v dramatické situaci. Takže pan Hartong a pak paní Balzány. Pane předsedo, já mám k tomu drobnou poznámku. Dovolím si schrnout to, co tu doposud zaznělo. Bylo by samozřejmě velmi hezké, kdybychom zohlednili i komentáře těch, kteří hovořili trochu v jiném duchu. Já vím, že se jedná spíše o technickou věc, ne o politickou záležitost. Děkuji, že dáváte rady předsedovi. Všechny rady jsou vítány. Já se snažím schrnout to, co nás co vypadá jako uh, jakýsi konsensus, jakýsi většinový názor, který zazněl ve vystoupení řečníků. Ale nepřebral jsem samozřejmě všechny odlišná, odlišné mění. A připojil jsem k tomu svůj osobní názor, který se týká jenom mojí odpovědnosti. Pokud si členové přeji, aby se choval jinak, tak se tomu podřídím. Ale myslím si, že jsme až do posud pracovali tímto způsobem, moji předchůdci, jeden z těch nejvýznamnějších je v první řadě, považovali tento způsob za účinný. Francesca má slovo. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že naše dnešní rozprava byla velmi zajímavá. V podstatě hm, mohu říci, že se to neslo v pozitivním duchu. Můžeme si všichni ještě jednou probrat to, co se stalo a na příští rok se můžeme lépe připravit. Ráda bych se ještě jednou vrátila k jedné věci. Během těch měsíců, kdy se připravoval návrh rozpočtu, a je to vidět i na dokumentech, o kterých jsme hlasovali, parlament zase znova říkal, že odhady komise jsou spolehlivé, že se na ně lze spolehnout, pokud jde o potřebu pladeb. Tato důvěra tady vždycky byla a nikdy se nezmenšila. Nicméně potom se ta čísla obětovala v zájmu jiných politických záležitostí. Ráda bych v této souvislosti ještě jednou zdůraznila, že my, co by parlament, jsme vždycky měli eh, velkou důvěru ve schopnost komise, eh, tedy v to, že nám poskytnou důvěryhodná čísla. Nicméně se z toho stalo politikum Stala se z toho politická záležitost a následně to celé bylo obětováno tomu úspornému kurzu, který v tuto chvíli v Evropě vládne. Nyní si musíme dávat bedlivý pozor na to, aby naše prohlášení k potřebám plateb se nepřipojila pouze eh, k rozpočtu na rok 2011-2012, ale aby také eh, bylo uvedeno ve skutek. Dříve, než tedy budeme hovořit dále o eh, lepší přípravě na vyjednávání, myslím si, že bychom měli dbát především na to eh, společné prohlášení na to, aby se realizovalo. Jedná se o společné prohlášení o vyšší potřebě platem, které skutečně musíme realizovat. Ožehavější témata, ať už jsou to ITER nebo platby, tak tady nám poslední dohodovací řízení ukázalo, že je možno je vyřešit, pokud jsou jednotlivé záležitosti v rámci toho dohodovacího zařízení oddělovány. V případě, že se hovoří o jednotlivých tématech zvlášť, je možno se dobrat nějakého výsledku. Ráda bych ještě jednou poděkovala polskému předsednictví, které se o výsledek velmi zasloužilo a ráda bych také poděkovala komisi, která se starala o vyváženost během dohodovacího řízení. A v neposlední řadě děkuji také našim kolegům, kteří se do tohoto procesu velmi vkládali, kteří se zde velmi angažovali. Děkuji i sekretariátu protože musím říci, že pracovníci sekretariátu také pracovali velmi skvěle a nepodařilo se, a, a, a podařilo se nám to mít vždy pod kontrolou, mít o tom přehled. Děkuji. Děkuji, Francesco. Takže to byla záležitost rozpočtu na rok 2012. Já připomínám, že o něm budeme hlasovat na mini plenárce 1. prosince eh, v Bruselu. A rada bude o tom hlasovat na radě a bude to jeden z bodů 1a. A nyní přejdeme na bod 5 a 6. Jednak vyjednávání ohledně víceletého rámce. Měli jsme druhé zasedání výměny názorů. Nemůžeme ještě hovořit o dohodovacím řízení v rámci TRIA v souvislosti s zasedáním Rady pro všeobecné záležitosti minulý týden. A já požádám našeho zpravodaje Raimera Belgeho a Ivajlo Kalfina, aby nám podali eh, jaksi stručnější zprávu o této výměně názorů, která se týkala zemědělské politiky a regionální politiky. Reimera. Ja, vielen Dank, eh, Herr Vorsitz. Děkuji, pane předsedo. Dovolím si eh, k tomu dodat, že Ivalo Kalfin a já jsme si rozdělili prezentaci eh, těch záležitostí. Myslím si, že mohu říci, že ta záležitost, která nyní začala, je přeci jen příspěvkem k tomu, že eh, v průběhu postupujícího vyjednávání a především, když dojde na skutečné vyjednávání o finančním rámci, že ty rozhovory parlamentní delegace s trejem eh, předsednictví rady získalo novou kvalitu. To znamená, že šlo skutečně o eh, diskuzi o kvalitách eh, víceletého finančního rámce. Nejlepší by bylo, kdyby předsednictví rady v situaci, kdy se názory v radě liší, použilo eh, křížový odkaz, eh, hovořící o tom, že by tedy eh, parlament měl před koncem jednání předložit návrh. Bylo by nejlepší, kdyby ta prezentovaná pozice parlamentu při briefingu byla nápomocna tomu, že tedy odstraníme názorové nesrovnalosti a že se dostaneme k jednotné pozici. Tak daleko zatím ještě nejsme a proto ty, ty diskuze, které v tuto chvíli probíhají, se omezují na prezentaci více méně známých věcí. Přičemž musím říci, že my jsme o něco dále než rada, protože my jsme díky zprávám z vlastní iniciativy a díky hlasování v plénu eh, jsme na základě výboru Šure, Cure a na základě zpráv eh, z vlastní iniciativy výboru Agri a Regi eh, měli jasnou vyjednávací pozici, ale předsednictví rady stále ještě pozici jednotlivých členských států určuje, sbírá názory jednotlivých členských států a na závěr předsednictví potom učiní jakýsi souhrn, který bude předán dánskému předsednictví. Dánské předsednictví, pokud jsem to správně pochopil, bude mít čtyři zasedání všeobecné rady nebo globál, eh, globálního poradního výboru a velmi záleží na tom, jak v průběhu tohoto vývoje budeme schopni prohloubit, zintenzivnit jednání, tak abychom skutečně začali eh, vyjednávat eh, Ivajlo i já jsme již hovořili o tom, že až e, budou ukončena vyjednávání o rozpočtu, budeme se muset jako, roz, e, jako parlament ještě jednou zamyslet nad tím, e, prostřednictvím jaké zprávy nebo jakou zprávu předložíme v plénu, tak abychom včas mohli reagovat na ten vývoj a abychom tedy dostatečně vyjasnili pozici parlamentu po tom všem, co proběhne. Pokud jde o zemědělskou politiku, tak na základě zprávy výboru SURE a na základě zprávy z vlastní iniciativy, která se snaží eh, představit klíčovou pozici, eh, jsem eh, tedy dospěl k tomu a je to taková epizoda, která mi utkvěla. Vypadá to, že jednotlivá pracoviště komise operují s různými čísly, protože návrh Mm, který se týká finančního rámce. Na jedné straně pracuje se zmrazením eh, eh, rozpočtu pro zemědělství a na druhou stranu eh, se tu započítává deflátor a musím říci, že u těch čísel je přeci rozdíl, jestli deflátor použiju nebo ne. Eh, a když jsem se na to ptal, tak mi bylo řečeno, že eh, je to jinak, než si myslím, protože v okruhu 2 jsou ještě ekologické programy a jsou tam některé programy, které souvisí s přímými platbami, eh, které, pardon, které nesouvisí s přímými platbami a rozvojem venkova a já jsem na to namítnul, že to nemůže být důvod tomu, aby ta čísla byla různá a bylo mi řečeno, že generální ředitelství pracují s deflátorem, ale takhle to není možné. Není možné eh, na, na jedné straně eh, vycházet čísle, z čísel na roky 2011 a 2013 a na druhé straně do politického vyjednávání vstupovat s jinými čísly. Já si myslím, že tady musíme vytvořit jasno a musíme ukázat, eh, jaká jsou vlastně čísla komise, jakým způsobem se máme eh, na ta čísla dívat. Neměli bychom k tomu přistupovat pouze se slepou důvěrou a pustit se do takového rozporu a následně být ti špatní, protože jsme vycházeli z jiných čísel. Následně se konal krátký debriefing s polským předsednictvím. Tady se ještě eh, ukázala různost názorů, pokud jde o rozpočet pro zemědělství. Já jsem měl možnost ještě jednou upozornit na zmrazení rozpočtu pro rozvoj venkova, což navrhuje komise. Poprosil jsem o to, aby se nakonec nestalo to, že vyjednávání v radě, aby se tady nestalo to, co se stalo při vyjednávání v radě 2005. Došlo totiž k tomu, na konci vyjednávání se eh, eh, rozvoj venkova ještě Eh, oklestil o 10 nebo 12 milionů, tak abychom dospěli ke správným číslům. To znamená, že já apeluji na radu, aby v této souvislosti nejprve bylo diskutováno obsahově, tematicky a abychom tedy odolali tomu postupu nebo konceptu, který, který se někteří chtějí přijmout a sice, že se nejprve stanoví číslo a bude se z toho čísla vycházet a Eh, podle toho čísla potom určíme, co by se mohlo, eh, co by tedy mohlo zbýt v té či oné politické oblasti. Já si myslím, že to je asi všechno, co jsem k tomu v tuto chvíli chtěl říci a Ivajlo nyní promluví o politice soudržnosti. Děkuji, Rainer, a nyní má slovo Ivajlo. Thank you very much, uh, uh Mr. Chair. Uh, I... Děkuji, pane předsedo. Já mám pouze málo věcí na srdci. Není toho mnoho, co bych mohl doplnit k tomu, co řekl Reimer o těch kontaktech, protože zatím to nebyla ta eh, vlastní vyjednávání, zatím dochází spíše k výměně názoru. Je to velmi užitečné cvičení, nicméně musím říct, že v tuto chvíli jsme nedosáhli žádného velkého pokroku. Domnívám se, že mm, musíme požádat dánské předsednictví, aby se chopilo tohoto závazku a aby na počátku příštího roku začalo eh, diskutovat o vlastní hm, podstatě eh, víceletého finančního rámce eh, protože jinak budeme diskutovat o všeobecných otázkách, aniž by tu byly nějaké závazky. Já si myslím, že to tomu tak nemůže být. A druhá věc. Obecná poznámka z mé strany. Pod podpořím to, co řekl právě Reimer. Musí nám být jasná otázka metodologie, to znamená, jak jsou ta čísla vypočítána, protože pokud hovoříme o rozpočtu, tak samozřejmě vždycky máme co dočinění s čísly, ale nikdy nevíme, jaké jsou výchozí body, jaký je základ toho srovnávání, jak jsou ohodnocována ta čísla a tak dále. To znamená, že nám musí být naprosto jasno, o čem hovoříme, na jakém základě se hovoří o nárůstu nebo poklesu rozpočtu. To je velmi důležitá věc. A kromě toho je velmi důležité, aby nám, abychom s radou měli jasno v tom, že se nesmíme dostat do slepé uličky. Eh, jedná se o šest čistých přispěvatelů. Není možné, abychom začali čísly a potom diskutovali o tom zbytku. Samozřejmě, že ta čísla mohou být použita k různým účelům. Já vám uvedu jeden příklad. Například návrh komise, který se týká eh, nového finančního nástroje, nástroje eh, pro propojování Evropy, nástroj CEF. To je vlastně zahrnuto do fondu soudržnosti. Pokud se na to podíváte trochu pečlivěji, trochu blíže, tak zjistíte, že ten nástroj e, nepomůže soudržnosti. Nepomůže infrastruktuře v těch regionech, která, které využívají fondu soudržnosti. To znamená, že e, není možné jednoznačně říci, že tady potřebujeme více, nebo tak to můžeme více investovat do infrastruktury, ale neznamená to nutně, že bude větší soudržnost. Proto vždycky musíme jasně vidět, o jakých číslech hovoříme. Jinak k tomu v podstatě nemám co dodat, pokud jde o soudržnost, pokud jde o diskuzi v radě. Návrh komise navrhuje navýšení v oblasti dopravy. Komise navrhuje, abychom tady neměli podokruhy v oblasti eh, v této oblasti a abychom tady měli takzvané podstropy nebo podlimity. To znamená, že eh, je potřeba jasně stanovit, které finanční prostředky budou věnovány na soudržnost. A konečně poslední věc, kterou jsem k tomu chtěla říci, pane předsedo, eh, my jako parlament jsme eh, chtěli do toho zaplnit ty takzvané intermediary regions. Chtěli jsme, aby tady platilo to stejné, co e, platí ve fondu soudržnosti. Tak, jak je to e, ve stávajícím víceletém finančním rámci. Když se dívám na návrh komise, tak mám pocit, že to bude e, že to budou ty stávající současné částky. Nebo že to bude ještě sníženo. To, to bude znamenat mnohem méně peněz pro regiony soudržnosti, které v tuto chvíli přijímají určité, určitou pomoc Fondu soudržnosti. Tolik tedy eh, můj komentář k metodologii a k těm jednáním. Doufáme, že dánské předsednictví začne eh, skutečně vážně a obsahově vyjednávat. Děkuji. Děkuji. Mě ještě někdo žádá o slovo? Chce se někdo vyjádřit? Není tomu tak? na doplnění toho, co zde bylo řečeno, bych uvedl ještě dva, tři body. První věc. My jsme přivítali to, že komise se bude účastnit našich eh, výměn názorů. Bude to jakýsi trialog v rámci tria předsednictví rady 3 plus 1 což bude odpovídat tedy přítomnosti delegace parlamentu. To by nám mělo pomoci se ujistit, že pracujeme na stejném číselném základě. Reimer uvedl, že na začátku tady byly určité rozpory z hlediska čísel, s kterými pracovali odborníci na rozpočet Rady, parlamentu a komise a čísly, s kterými pracovali ostatní, tedy ti, kteří zastupují spíše výdaje, to znamená zemědělství, regiony, které používají deflační koeficient a tak dále. Samozřejmě, že máme stejný právní základ, takže bychom měli používat stejných čísel a musíme tedy se dopracovat eh, k dohodě. Takže je samozřejmě v našem zájmu, abychom používali stejná čísla. Druhá připomínka. Co se týče eh, našeho uspořádání a organizace tohoto vyjednávání, které bude dlouhé v rámci parlamentu, vzpomeňte si, že konference předsedů rozhodla, že vytvoří kontaktní skupinu. která bude sledovat vyjednávání paralelně vedle tedy delegace výboru pro rozpočet. Já jsem měl příležitost o tom hovořit s panem předsedou Buskem. A e, konference předsedů nakonec přijala rozhodnutí, které mi nebylo oznámeno oficiálně, ale dojde k tomu, že mi bude oficiálně sděleno. E, bude zaručeno, že tato kontaktní skupina bude obsahovat zpravodaje samozřejmě, potom byro výboru pro rozpočet a koordinátory výboru. Takže myslím, že ta koordinace bude probíhat v těch nejlepších možných podmínkách. Samozřejmě, že musíme dávat pozor na to, aby pokaždé, kdy se tato kontaktní skupina sejde, tak ti kolegové, kteří nemají tu možnost být členem našeho výboru nebo sledují ale rozpočet, nebo jsou zpravodaji těch jednotlivých textů, které se vztahují k těm jednotlivým právním základům nebo politikám, které financujeme z tohoto víceletého rámce, tak aby tito kolegové byli informováni a sdělili své stanovisko předtím, než se pustíme do vyjednávání s triem. A to nás dovede do určitého stádia, kdy budeme aktualizovat náš negociační mandát. Tak, jak to řekl Reimer a Ivajlo, eh, náš mandát eh, to se opírá zvláště o zprávu Sevado, která byla přijata a příslušné dokumenty. Dánské předsednictví má v úmyslu zajistit přijetí toho, čemu říkáme vyjednávací platforma. Bylo by dobré, abychom se dohodli na tom, co je složité, co je jednoduché a na co by se mělo toto vyjednávání soustředit. A to proto, abychom umožnili, že to skutečné dohodovací řízení by probíhalo v druhém pololetí roku 2012. To znamená, že musíme být nachystáni, připraveni eh, předtím, než nastoupí dánské předsednictví. Uvidíme tak se na to díváme dnes. Samozřejmě, že se to může změnit začátkem příštího roku. Co se týče záležitosti výdajů víceletého finančního rámce, tak tady je nutné, aby v průběhu roku jsme aktualizovali tento mandát vyjednávání, to znamená, abychom předložili určitou eh, mezisprávu nebo dočasný text, který by byl potom odsouhlasen plenárkou. Co se týče té strany zdrojů, o tom budeme hovořit s koordinátory za chvíli. Budeme hovořit o prezentaci Jean-Luc Dana a Anny Jensen. A naši dva zpravodajové nám potom budou prezentovat způsob, jakým eh, se budou vyjadřovat jménem parlamentu během příštího setkání TRIA, to znamená 5. prosince. A toto setkání bude právě zaměřeno na první výměnu názorů ohledně návrhu, které komise dala na stůl a které se týkají vlastních zdrojů. Žádné další připomínky, dobře. Takže Kolegové, máme, jsme v předstihu. My jsme prakticky vyčerpali všechny body eh, pro dnešní odpoledne. O ostatních musíme mluvit zítra, buď proto, že tady nejsou zpravodajové. Ty tady jsi, ano. Ale jsi sám. Takže, co se týče finančního nařízení, tak to budeme probírat eh, v 17.30. Jan Mulder tady není navíc, takže není možné, aby si začal bez zástupců komise. Takže já vám navrhuji, abychom teď udělali přestávku na tři čtvrtě hodiny až do půl šesté. V půl šesté tady budou zástupci komise, bude tady zpravodaj paní Gresle a pan Iveliny, kteří budou hovořit. A koordinátoři by nyní měli zůstat v sále a vlastně bychom to využili na zasedání koordinátorů a využijeme navíc přítomnosti tlumočníků. Takže přerušíme jednání a za, eh, koordinátoři tady zůstanou a tlumočníci také. Děkuji. psali, To je opravdu politování hodné. Já se snažím si vyčlenit hodně času, i když musím jednat ještě k OLAFu v rámci trialogu, ale pro mě je velice důležité, abychom pokročili dopředu a abychom byli schopni precizovat víceletý rámec. Proto by bylo dobré, aby tento parlament se rozhodl, zda ty nedůležité věci jsou stejně důležité jako to, na co čeká celý svět. Já bych vás chtěla požádat, abyste využil svého vlivu z hlediska zprávy parlamentu. Potřebujeme více podpory, neustále telefonujeme a skutečně eh, nemá smysl, abychom se vždycky setkávali na půl hodinky, sedmkrát půl hodiny. To eh, nemá smysl, protože nemůžeme jít do dostatečné hloubky v diskuzi proč 30.11. Ten termín ještě není pevný, přestože už jsme o to žádali před týdnem. Tady v parlamentu nic není a s radou máme tedy problém s termínem, takže chci požádat o porozumění. Členové dělají vše, co je možné. Snažíme se dokonce to konat v poledne, ovšem je těžko akceptovatelné potom nemít také tlumočení, protože v poledne bychom neměli nárok na tlumočení, to zase je eh, jaksi politování hodné zvláště pro italskou kolegyni. Já vás chci poprosit, eh, že potřebujeme opravdu mimořádná opatření pro to, aby se nám podařilo toto dovést do úspěšného závěru. Já myslím, že pokračujeme dobře, ale byli bychom bývali, eh, pokročili více, kdybychom skutečně měli všechny tyto podmínky zajištěné. Prosím kolegy, aby jaksi byli k dispozici, musíme využívat každé minuty. Co se týče klimatu vyjednávání, s tím jsem celkem spokojená, probíhá to dobře. Víte, že máme 308 pozměňovacích návrhů, o těch se muselo jednat. A Řekla bych, že dobrá třetina těchto pozměňovacích návrhů byla již zpracována. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Inge. A skutečně blahopřeji za to množství odvedené práce k těmto eh, k tomuto tématu, které je velice citlivé, velice technické a uděláme maximum pro to, abychom vám pomohli, eh, aby tady byly ty eh, podmínky k práci, které jsou zapotřebí. Možná můžeme společně podepsat dopis eh, s určitými tedy daty a s požadavky takto rádi provedeme. A teď se ptám, jak eh, prognozujete eh, ten další vývoj, eh, aby tedy dopadl ten trialog? Je tady celá řada předpokládaných setkání. Vy jste prošli již jednu třetinu těch pozměňovacích návrhů, tak kde vidíte možnost toho konečného, té konečné dohody? Já myslím, že prvním čtvrtletí dánské Eh, předsednictví by to chtělo dokončit. Já jsem připravená pro všechny možnosti, ale to předpokládá, že budeme moci prodiskutovat tyto věci. Jsem ochotná využít mnoho času, i ty volné dny využít, jenom to musím dopředu vědět. Problém je v tom, že kolegové by měli spolupracovat, proto apeluji na všechny samozřejmě, Či více času budeme mít. 46 článek, share management. Tam je spousta křížených eh, odkazů na agrární fondy a na další doklady. Musíme tyto nařízení paralelně ještě eh, porovnat a podívat se, jak nejlépe by se měly uplatnit tyto věci. Eh, Rada s námi nechce vůbec nyní zpracovat, zpracovávat článek 56, 55 a přitom to je zásadní článek, proto abychom se dostali vpřed. I tady si dovedu představit, že bychom v pracovní skupině měli mít velmi důkladné zasedání, kde bychom ty, ta jednotlivá nařízení porovnali. Takže tuto práci budu já realizovat v dohledné době také a pak vám samozřejmě to dám k dispozici. Je jasné, že některé články musí být speciálně zpracovány na základě speciálních dokumentů. Já jsem opravdu ochotná pokračovat co nejrychleji to bude možné ale není možné, abychom napsali pozměňovací návrhy a potom vlastně jaksi pozadí se jich vzdali. Bylo by dobré, aby ty věci, které nyní leží na stole, byly projednány. Takže moje odpověď je, čím dříve, tím lépe. Děkuji vám. A táži se, zda vy, pane předsedo, chcete... Ne? Vážené kolegyně, kolegové, chce někdo něco dodat? Takže, eh, milá Inge, zdá se, že máte zelenou. Je třeba to tak vnímat. Prosím, jestli chcete něco doplnit. Rada je tady důstojně zastoupena a komise rovněž tak samozřejmě. Ptám se, zdali eh, tyto instituce chtějí eh, využít příležitosti a sdělit nám svá stanoviska ohledně, dejme tomu, sporných bodů, těžkých pasáží, dat a tak dále. Takže prosím, eh, pan zástupce předsednictví. Děkuji vám, pane předsedo. Já mohu než potvrdit, eh, že i my děkujeme eh, předsedovi a paní Gresle a dalším kolegům. E, my se opravdu také domníváme, že se pohybujeme směrem k zakončení celého procesu. Naše cíle jsou ambiciozní, ale pokud budeme mít dost setkání, tak budeme moci probrat všechny články a připravit vit eh, podklady, připravit půdu pro eh, konečné, konečnou fázi jednání již za dánského předsednictví. Jsme eh, k dispozici paní Gresle a panu Mulderovi a panu Gajrajkovi, takže E, rozpočet je schválený a teď se můžeme soustředit na ta finanční nařízení. Kromě e, ITER, kde se, e, ITER pardon, kde se nad tím budeme muset také zítra, zítra zamyslet. Takže asi tolik. Ano, mohli jsme udělat takový vyjednávací balíček rozpočet 2012, finanční nástroj, finanční nařízení a ITER. No, tak to by bylo patrně na několik nocí a přitom bychom patrně všichni explodovali. Teď komise, pane řediteli, prosím, děkuji, pane předsedo. Jenom doplním, řeknu jednu věc, která nám připadá, co se týče časového harmonogramu, důležitá Počátkem příštího roku je tady určitý prostor, během kterého by se dánské předsednictví mohlo prakticky uh, dvakrát eh, týdně zabývat eh, eh, nebo jednou týdně zabývat tímto tématem, ale potom počátkem března to už končí tento prostor a my bychom se měli pokusit dořešit ty politické problémy kolem finančního nařízení v té době. Bude třeba dokončit tu politickou schodu, aby se to celé E, přetavilo do konkrétního textu. A pak jsou tady ještě ty otázky kolem provádění a to také chvíli trvá. A myslím, že dánské předsednictví pak už bude zcela e, ujato diskuzí o finančním rámci. Takže bylo by dobré, proč to říkám, bylo by dobré, kdybychom na počátek roku naplánovali dostatečné množství e, jednání, schůzek, tak, abychom mohli na konci března již mít hotovou politickou dohodu. Děkuji vám. Takže pokud tady není nikdo další, kdo by si chtěl vzít slovo, pane předsedo, tak děkuji naší zpravodajce a končím plenární zasedání e, výboru pro rozpočet a po dvouminutové přestávce budeme pokračovat e, s koordinátory. Takže ti z vás, kteří se nezúčastňují jednání koordinátorů, mají od teďka volno.